Sprostowanie. Właściwa komisja przesłała następujące. Ještě jedno upřesnění. Je tady upřesnění jednoho textu a týká se to směrnice z 23. dubna 20, 2008 o spotřebitelských úvěrech a týká se to směrnice 87 lomeno 102 EEG. Toto upřesnění se považuje za schválené, pokud se 40 poslanců v následujících 48 hodinách neodvolá a nevyjádří proti.